styky, eh, pro styky s východními zeměmi, zejména eh, také s Ukrajinou a nyní pracuje na Polské akademii věd. Bude hovořit o zprávě věcí veřejných stabilitě a bezpečnosti. Zadamský. Prosím, máte slovo. Eh, mikrofon. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové. Pro mne velkou ctí podělit se eh, s, eh, s vámi o své osobní názory a zkušenosti ohledně východního partnerství, o demokracii, stability, vládě práva a tak dále. Východní partnerství je nesporně rozumná dobrá iniciativa, která nám umožňuje eh, hájit své eh, zájmy, poskytovat finanční politickou pomoc a podporu eh, východoevropským partnerům a také východní partnerství usnadňuje kontakty mezi politiky EU a lídry zemí východního partnerství. Je to pravděpodobně to nejlepší, co Evropská unie mohla eh, navrhnout, byť tam jsou určité rozdíly v klimatu. Na straně druhé východní partnerství nabízí um, také společnostem východních ehm, partnerů um, velké možnosti, protože je zde ale někdy i nedostatek politické vůle a schopnosti e, nalézat vlastní řešení, které by bylo žádoucí pro e, společnosti východního partnerství. Mám na mysli zejména vízovou politiku. Iniciativa také podle mě postrádá viditelnost nebude e, veličováním říci, že na Ukrajině, kde nyní trávím asi 10 dnů měsíčně. Skoro nikdo neví, kromě politiků a odborníků, co je východní partnerství. Navíc eh, společnost má často málo vědomostí o eh, zóně eh, volného obchodu, nehledě na jiné aspekty. Ale nejdůležitější důvod, proč dopad východního partnerství je na region tak omezený, je, vnitřní eh, situace v těchto zemích východního partnerství. Během pěti let fungování východního partnerství východoevropské země se ani nestaly demokratičtějšími, ani stabilnějšími. Dokonce i ty, které eh, usilují o integraci s EU, to znamená Ukrajina, Moldávie a Gruzie, například e, Ukrajina. Janukovič e, zlepšil administrativu, zahájil určité ekonomické e, um, reformy, ale zhoršil úroveň demokracie a nezahájil žádná opatření, která by omezila obrovskou míru korupce a zaváděla vládu práva. Dámy a pánova, pánové, tato zobrazená situace je podle mě a byla předvydatelná a neměla by být považována za eh, důvod k nic nedělání. Nicméně jsem hluboce přesvědčen, že eh, východní partnerství může uspět pouze, pokud země východní Evropy zavedou vládu práva a zlepší řízení věcí veřejných. Především by měli vymítit eh, korupci Vzhledem k finančnímu rámci v současné době má EU pouze dva nástroje, které eh, dávají šanci eh, generovat impulzy, které by mohly změnit situaci ve východní Evropě. Za prvé je to eh, ta hluboká rozsáhlá zóna volného obchodu. Čím dříve bude implementována, tím eh, dříve také přinese sebou eh, efekty, pokud jde o eh, uplatňování západoevropských standardů. A to mě vede k názoru, že implementace tohoto, této zóny volného obchodu by přineslo mnohem více demokracie, než Eh, využívání eh, tohoto nástroje, co by instrumentu nátlaku na, vys, na propuštění eh, Timošenkové z vězení nebo na jiné politické reformy. Druhý impuls, který by mohla Evropská unie vytvořit, je zrušení víz. Neexistuje jiný krok, který by do takové míry mohl umožnit transfer eh, evropských eh, standardů, eh, hodnot, mentality, než právě zrušení výzové povinnosti. A současně, podle mého názory, názoru, vízová politika neplní svou roli, totiž nechrání EU před zločinem a ilegálními migranty či pracovníky. Je to spíše překážka Eh, pro cestovní ruch a nikoli opatření na ochranu Evropy před eh, pašeráky a ilegální eh, prací. Dámy a pánové, bez podrobné znalosti, jak hodnotit fungování první vícestranné platformy. Jak už jsem říkal, akce, programy a iniciativy EU realizované na e, první platformě byly málo viditelné. První věc, mnoho konferencí zaměřených na problematiku východního partnerství. A východní partnerství podle mého názoru trpí příliš velkým počtem cílů. A bylo by lepší soustředit se na jednu klíčovou tematiku v budování moderné imunního státu. A tou klíčovou otázkou jsou opatření pro boj proti korupci. Abych ilustroval realitu v zemích východního partnerství, třeba na Ukrajině, Zatímco v Evropské unii představují úplatky jakési ocenění úředníků za porušení zákona, ve východní Evropě na Ukrajině je e, po úplatek e, odměnou úředníkovi za to, že si plní své povinnosti. Ve východním, v iniciativě východního partnerství by bylo potřeba se soustředit v první řadě na boj s korupcí a na opatření, která by přispěla k zavedení právního státu. Právní stát je předběžnou podmínkou pro jakýkoliv další rozvoj. A v neposlední řadě bych chtěl říct několik slov o Rusku. Jak říkal pan předseda, já nyní eh, se zaměřuji na dialog s Ruskem, dialog a porozumění. Před dvěma lety jsem byl spoluautorem zprávy, která ilustrovala možnosti Ruska spolupracovat s Evropskou unii v rámci východního partnerství. Zajímavé bylo, že tato zpráva byla vypracovaná tak několika ruskými experty z Univerzity GIMU a cílem rusko-evropských vztahů je přistoupení Ruska do evropského hospodářského prostoru a výběr politik, kde by ruská legislativa se měla co nejvíce přiblížit komunitární aky. E, a Rusko by mělo podobný status jako Norsko a Švýcarsko. Nyní ta situace je jiná. Rusko vyvíjí obrovský tlak na Ukrajinu a na další e, země východního partnerství, které by chtěli podepsat DCFTA a, e, a vyvíjí na ně tlak, aby to nepodepisovali. Takže podle mého názoru tato politika není efektivní, nepřináší výsledky a pravděpodobně ruští politici, kteří vykonávají tento tlak, eh, ty lze považovat za jakési eh, otce zakladatele evropské integrace zemí východního partnerství. Nicméně je to úspěchem Evropského partnerství, že Evropský parlament a evropští představitele chrání země východního partnerství před ekonomickým tlakem Ruska. Ale současně, podle mého názoru, by Evropská unie měla vážně přemýšlet o tom, jakým způsobem přiblížit Rusko Evropské unii a jak přesvědčit Rusko, aby spolupracovalo v souladu eh, s nejlepším praxí a aký komunitér. Zpráva, kterou jsme před dvěma lety předložili, obsahovala nějaké návrhy v tomto směru. Já vidím, že mi vypršel čas, takže tím bych skončil a děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám za vaše zajímavé myšlenky, které Eh, nám dávají mnoho materiálu k přemýšlení. A nyní dám slovo panu Sutela, který bude hovořit o ekonomické transformaci, především eh, v, s perspektivou ekonomické integrace s Evropskou unii je hostujícím profesorem na Pařížské škole mezinárodních vztahů a e, v minulosti také byl účastníkem e, programu Carnegie, e, nadace Carnegie v Rusku a publikoval o ekonomických změnách a transformaci. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Excelence, dámy a pánové, jako ekonom budu hovořit stručně o pobítkách a o ekonomickém růstu. Všichni dobře víme, že pobítky, které eh, nabízely vyhlídky přistoupení k NATO, OECD a EU byly nesmírně efektivní a e, významné pro sepsání a implementaci ekonomických e, politik pro e, ekonomiky v hospodářském přechodu a přerodu v 90. letech, jimž jsme realisticky mohli nabídnout vyhlídku k přistoupení k těmto organizacím. Vždy máme slabší pozici při poskytování pobídkám, pobídek těm národům, které v dohledné době nevnímáme jako potenciální členy našich organizací. evropských organizací. A to platí také pro východní partnerství. Pobídky, které tam eh, poskytnuty být mohou, jsou poměrně eh, skromné a eh, musíme si uvědomit, že mnohé partnerské země se staly mistry závazkových her v uplynulých 20 letech různých programů a může se jevit, že ty pobídky, které jsme poskytovali, nebyly těmi nejlepšími možnými. Pokud jde o ekonomický eh, růst a eh, také moderní ekonomický růst, mohli se k tomu eh, vyjádřit jako profesor. Tak jak věci vnímáme dnes, Moudrost začíná tam, kde eh, jsme schopni rozlišovat mezi dvěma typy ekonomik. Ty, které již fungují dobře, eh, krátce tedy eh, členské země OECD a ty, které jsou neefektivní a poskytují svým občanům poměrně nízkou míru příjmu a blahobytu a distribuují tedy bohatství nerovnoměrně. Ty efektivní ekonomiky rostou na základě inovací a dobře víme, že inovace je něčím velmi obtížným, eh, nákladným a obvykle selhává a proto ty účinné efektivní ekonomiky jako naše vždy rostou pomalu neefektivní eh, ekonomiky na straně druhé mají možnost rychlého růstu, eh, pokud jsou schopny a ochotny Eh, přizpůsobovat se lepšími eh, výrobky, technologiemi, institucemi, které již byly vynalezeny, inovovány, testovány v praxi jinými. A to je důvod, proč eh, v minulosti historické země jako Japonsko a Korea rostly rychle a proč země jako Čína dnes roste rychle a proč mnohé země v Africe eh, v budoucnu budou růst eh, ještě rychleji než dnes. Takže je zde rozdíl mezi růstem založeným na inovací a eh, růstem založeným na imitacích nebo na dohánění těch prvních z toho vyplývá řada důsledků. První otázka, kterou si musíme položit, je, proč ne všechny chudé země jsou schopny růst rychle, pokud některé z nich, jako například historicky Čína nebo India, Indie nebo Čína, eh, eh, rostly a rostou eh, rychle tím, že dohánějí ty přední země. Často neschopnost dohánět eh, ty rychlejší eh, je důsledkem politické nejistoty, dokonce občanských válek, anebo, jak ukazuje výzkum, jsou to důvody, které sahají hluboce do historie. To je cholostivá věc, kde rozdíly mezi předsudky a eh, poznatky je důvodem této neschopnosti, ale je možné, že eh, ne všechny eh, země eh, jsou schopny dohánět ty rychlejší. Druhá věc, která z toho vyplývá a má také dopad eh, na eh, dnešní setkání a téma, o němž mluvíme, je skutečnost, že institucionální struktury vhodné pro eh, hospodářství založené na inovačním růstu se mohou různit od Eh, růstu eh, ekonomik, které dohánějí ty rychlejší. A to se stává klíčovým prvkem, myslím, když eh, přemýšlíme o tom, že nabídneme pobytky těm společnostem, které chceme, aby dohnali ty rychle. A proč to chceme? Je to na snadě. Protože růst jejich ekonomik je založen na inovací a e, rozsah nebo velikost našeho trhu je pak také rychlejší a e, inovac, míra inovací je e, vyšší. I think... Já se domnívám, že tady se objevuje klíčový problém, kterému bychom měli věnovat pozornost. Já si nemyslím, že by byl problém v porozumění, že mm, eh, osy trhu a mobilita jsou klíčové a že to by mělo být považováno za povzbuzení pro ty naše sousedy, které chceme, aby nás aby doháněli ty nejrozvinutější trhu, eh, tržní osy eh, jsou politicky jaksi pochopitelné, ale my se někdy chováme, jako kdybychom se báli eh, v rozvoje trhu našich sousedů, přestože jsou třeba pouze malými poskytovateli a mm, zboží nebo služeb na našem trhu. Mobilita z pochopitelných důvodů mobilita studentů a profesionálů, pracovníků je zvlášť důležitá. Ale myslím si, že musíme být velmi opatrní, co se týče motivace z hlediska institucionální aproximace, protože kredibilita, přitažlivosti Evropské unie je teď eh, daleko slabší než před 20 lety. A za druhé, protože víme, za prvé v důsledku historických zátěží a za druhé eh, na základě ekonomické logiky příhodných institucí pro inovace, a odliš, a, které se liší od institucí vhodných pro dohánění mm, eh, úrovně, tak to má samozřejmě vliv na to, co by naši sousedé měli mít. Je to složitá otázka, chápu, že by měla být považována za výchozí bod, především proto, že všichni chápeme, že nejhorší situace je ta, když stanovíme kondicionality, u nichž od počátku víme, že nemohou být implementovány v praxi a když se dostaneme do té hry kondicionalit, které nevedou k žádnému možnému důsledku. Takže podmínky musí být realistické a realizovatelné a také musí být naplněné. Co se týče pobídek, nejsem přesvědčen, že eh, nabízení více za více je dostatečná pobídka, dostatečný plán, na rozdíl od méně za méně, což obvykle dobře nefunguje. Děkuji. Nyní budeme hovořit o mm, angažovanosti občanské společnosti. Paní Stewart jako náměstkyně ředitele divize východní Evropy institutu SVP v Berlíně. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za příležitost vystoupit zde dnes. Soustředím se na, dvě aspek- na dva aspekty východního partnerství. Nejprve začnu otázkou čtvrté platformy, o, o níž se mm, už hovořili předchozí. A za druhé bych se soustředila na roli občanské společnosti ve východním partnerství a e, různých formátech. Co se týče platformy pro kontakty mezi lidmi, Eh, je to otázka vzdělávání mládeže a výzkumu a vědy. A cílem te, cíl této platformy je předmětem komunikace o platformě. Je to cíl srozumitelný a nástroje přiměřené, takže já se spíš zaměřím na problematiku dopadů která je e, asi pro nás nejzajímavější. Tady my vidíme problém v tom, že jediná cesta pro měření odhadu e, o dopadu e, platformy je kvantitativní. A to hodnocení je poměrně pozitivní, protože ve všech odvětvích, která jsem zmínila za období 2009, kdy eh, východní partnerství začalo do dneška, kdy financování eh, těch jednotlivých odvětví postupně rostlo a mnoho finanční pomoci je k dispozici, nicméně trend je takový, že musíme zjistit, jestli je správný a to my právě vítáme, že je. Tento typ hodnocení se týká vícestrané Eh, podpory a, eh, a efektivních kontaktů mezi lidmi, ale tam potom kvalitativní hodnocení je těžké, protože se jedná o individuální zkušenosti. Eh, nejdůležitější část produktů této platformy je často nehmatatelný. Je to o tom, jak lidé spolu komunikují a spolupracují a jaké to přináší výsledek. Čili na této úrovni hodnocení můžeme hovořit o pěti potenciálních cestách, jak zvýšit potenciál platformy a kontaktů na různých úrovních. Abych navázala na předřečníky, za prvé, úspěch kontaktů mezi lidmi je spojený s otázkou mobility a vízové liberalizace. Tato agenda liberalizace víz eh, s partnery z východu předchází jakému si prohloubení vztahu mezi lidmi. Druhá otázka je, že na této platformě je možné se zaměřit na nevládní, neadministrativní a nebyrokratické úrovně a lze ji využít efektivněji. Když se podíváme třeba v oblasti kultury, hodně to souvisí s kulturní politikou a diskusemi mezi e, zástupci odpovědnými za tuto politiku. A pokud bude mít úspěch, my bychom tento formát neopustili ale platforma je spíš zaměřena na spolupráci mimo eh, vládní struktury. Za třetí, co se týče mládeže, je to významná kategorie, specifická a jestliže se dosáhne toho, že občané zemí východního partnerství se dostanou do kontaktu s evropskými občany e, od mládí růz, v rámci různých formátů a stane se, tyto kontakty se pro ně stanou součástí běžného života ta, a také se zvýší jejich znalost cizích jazyků, která je velmi omezená a v mládí je snažší naučit se nebo navazovat kontakty. Za čtvrté, je potřeba eh, se věnovat eh, tomu šíření formátu v jednotlivých zemích, informovat o příležitostech, které platforma představuje. Eh, v těchto zemích východní partnerství není dostatečně známý program a to je velká příležitost. A konečně je třeba se zaměřit na to, že partneři zapojení v projektech přicházejí do Evropské unie na stáže a přispívají také zase Evropě. Nejenom, že si něco odnášejí, ale jsou také zdrojem informací pro Evropskou unii, pro lepší znalost života v těchto zemích, čili je to oboustranné a oboustranně přínosné. Co se týče druhého aspektu, to znamená role občanské společnosti a více e, úrovňová spolupráce, tady já si myslím, že role občanské společnosti e, je daleko výraznější v rámci po nastartování e, východního partnerství na rozdíl od dřívější doby a to je pozitivní. Hlavní nástroj pro rozšíření role občanské společnosti je eh, se, se dělí na mezinárodní platformy a pracovní skupiny paralelně s multilaterálními platformami. A pátá platforma vznikla na základě sociálního dialogu, což je také zajímavý vývoj, protože to ukazuje, že občanská společnost v těchto zemích nachází sociální dialog jako do, do, nutný doplněk formátu východního partnerství. Role občanské společnosti je více institucionalizována, má, mají i sekretariáty tady a e, Eh, zástupci ad hoc se postupně stávají stálými zástupci a stávají se etablovanými hráči. Když se podíváme na otázku dopadů, je tu celá řada přínosných dopadů, je tu větší viditelnost občanské společnosti v rámci východního partnerství, je to významný zdroj pro EU, pro kontakty se zeměmi východního partnerství. Je to jakási zpětná vazba z těchto zemí a E, dochází k soustředění na některé organizace občanské společnosti, které, e, u nich dochází k profesionalizaci a formy občanské společnosti jsou přínosné například v kontextu Běloruska, protože Bělorusko je zapojeno pouze e, v oblasti víc e, na té státní úrovni, ale občanská společnost právě to využívá nejvíce. Méně dopadu je patrno, co se týče vlivu občanské společnosti občanské společnosti v rámci eh, východního partnerství jsou jaksi eh, oddělené od sebe, je to takové rozštěpené, což obsahuje určitá rizika. Některé ty organizace nemají tak blízko k evropské agendě a ty často bývají vyloučené. Potom pluralita typů aktivit tím někdy trpí a a Fórum občanské společnosti může být vnímáno jako ta občanská společnost těchto zemí, což není pravdivé, protože občanská společnost těchto zemích je daleko eh, eh, diverzifikovanější, než co je zastoupeno na fóru. A je také nebezpečí, aby toto fórum nebylo v zemích východního partnerství vnímáno, a když to přeženu, jako jakási prodloužená ruka delegace Evropské unie. Takže je eh, třeba to eh, vnímat víc jako, jako občanskou společnost, než jako toho prostředníka. Všechny tyto výzvy vedou k potřebě jisté flexibility, jak v rámci fóra občanské společnosti a jeho organizace, tak eh, co se týče zapojení aktérů občanské společnosti do Eh, vícestrané platformy. Takže je potřeba to, tyto mm, aspekty takto využít. Děkuji. Děkuji, mnohokrát, paní Stewart. A nyní eh, se dostáváme k panu Igoru Lubašenkovi. Je přednášejícím docentem i blogerem a věnoval se výzkumu problematiky konektivity a využívání nových médií v postsovětských zemích. Eh, pane Ryubašenko, máte slovo. Budete hovořit o dopadu informačních technologií v těchto zemích. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je pro mne ctí mít příležitost zúčastnit se tohoto slyšení a předložit vám některé mé myšlenky. Ano, skutečně jsem se věnoval eh, otázce eh, východního partnerství, ale také dopadu eh, těchto technologií na sociální a politické procesy. A o tom také budu dnes hovořit. máte před sebou eh, průsvitky, které jsem připravil a eh, začal bych otázkou, proč eh, je otázka médií a jejich vliv na politické procesy ve východních zemích tak důležitá. Zaprvé bych řekl, že internet vstupuje do reality postsovětských společností velmi rychle. Tady máme údaje, o počtu uživatelů ve zemích východního partnerství. A je v této chvíli velmi obtížné najít eh, aspekt eh, každodenního života, který by nebyl transformován tweety, blogery, eh, komentáři a tak dále. A Platí to také o východním partnerství a zemích východního partnerství. A nakonec domnívám se, že politika EU vůči východním eh, partner, výcho, zemím východního partnerství je orientována na elity. A eh, tady dochází k určitému deficitu přímých kontaktů eh, se společnostmi těchto zemí. A nové technologie tady můžou nabídnout možnost zlepšit komunikaci uvnitř i s těmito společnostmi nad rámec vládní eh, nebo eh, oficiální úřední eh, roviny, což zmiňovala i paní Stewart. Další obrázek. Jak ovlivňují nová média realitu východního partnerství? Samozřejmě šíření internetu by nemělo být považováno za něco výlučně optimistického na straně druh jedné specifičnost komunikace internetu ehm, prohlubuje transparentnost, je čím dál tím těžší ehm, pro vlády kontrolovat ehm, oběh informací. Internet v postsovětském prostoru je prostorem, kde společnosti žijící s částečně svobodnými nebo nesvobodnými médii mají možnost eh, si dohledat informace, eh, které jim eh, vlády ukrývají eh, nebo odmítají poskytnout. Eh. Také to podporuje spontánní eh, lidová hnutí z dola a na straně druhé víme eh, dobře, že technologie má i své temné stránky a eh, vlády nyní mají možnost kontrolovat eh, internet a také zastrašovat obyvatele tímto způsobem. Nad rámec té černobílé vize eh, ovlivňování novými technologiemi jsou zde i méně eh, zřetelné věci, jako například eh, fragmentace, roztříštěnost veřejného mínění, nedostatek těch hlubších informací a když politická aktivita proniká do internetu, tak dochází k k efektu, který je zobrazen eh, tady na tomto transparentu. Je zde ještě jedna důležitá eh, věc, totiž internetová média usnadňují komunikaci a vytváření eh, také kontaktů a i přeshraničně. A to poskytuje příležitost zlepšovat komunikaci spolupráci mezi společnostmi jednotlivých zemí východního partnerství. Ale eh, to, eh, z toho těží eh, zejména ruské společnosti internetové. Tady vidíme světo, světovou mapu sociálních sítí. Když se podíváte na země východního partnerství skrze perspektivu internetu, tak vidíte, že tyto země by spíše měly být považovány za eh, část širšího ruského segmentu internetu. A současně eh, není mnoho projektů nových médií, které by se zrodily uvnitř zemí východního partnerství a získaly přeshraniční popularitu. To znamená, není zde mnoho mediálních Eh, platform nebo platform nových médií, které by usnadňovaly komunikaci mezi těmito společnostmi východního partnerství. Dalším důležitým tématem je že zatímco eh, většina, většina obyvatel eh, východního partnerství mají možnost využívat necenzurovaný internet, Tady vidíme srovnání svobody médií a internetu. Bohužel nemáme dat, data o Moldávii a Arménii, proto tam e, e, chybí ty příslušné sloupečky, ale když se vrátíme k tomu hlavnímu tématu, tak v současné době e, čelíme vzniku jakési nové dělící linie v prostoru, v kyberprostoru v loni na světové konferenci eh, nových technologií eh, byla prezentována tato statistika, kde se ukázalo, že se rysuje nová dělící linie eh, mezi těmito zeměmi Bělorusko a Azerbajdžán nepodepsali příslušnou úmluvu, zatímco eh, Gruzie, Moldávie, eh, Bělorusko a tak dále zůstali vně společně s USA a novými členskými státy. Tato situace nepředstavuje ještě žádný důkaz o autoritářských tendencích v těchto zemích i když eh, signalizuje určitý problém, podle mého názoru, v oblasti konvergence s evropskými normami a standardy v této oblasti. Nedochází ke konvergenci eh, s informačními společnostmi Takže potenciálně to může vést také ke vzniku e, různých e, e, regulačních režimů v zemích východního partnerství a to může poškodit potenciální svobodu přeshraniční komunikace v tomto regionu. Několik návrhů a představ o tom, co by Evropská unie měla mohla učinit této věci. Za prvé, myslím, že je na čase aby problematika rozvoje informační společnosti byla v souladu s normami a regulacemi a také s agendou východního partnerství. Evropská unie by měla pozbudovat své členské státy i své východní partnery, aby si vyměňovali zkušenosti v oblasti elektronického eh, e-governmentu a eh, tak dále. To je hlavní prvek pro prohloubení transparentnosti eh, úředních institucí institucí také je nutno využít určitou, eh, určité diplomacie eh, Například je zde potřeba investovat do eh, výzkumu online komunikací v postsovětských státech, abychom získali rozsáhlé aktuální údaje o stavu věcí krátkodobě je nezbytné podporovat stávající a nové přeshraniční online eh, mediální projekty. Tady například vidíte jeden zajímavý příklad eh, takové nové mediální platformy, kterou eh, vytvořili polští studenti. Byl to blog o východním partnerství Eastbook EU. Ve čtyřech jazycích je již k dispozici takovéto příklady stojí za pozornost a za podporu. A dlouhodobě e, je nutno e, uvažovat o e, udržitelném a dlouhodobém přístupu k těmto zemím východního partnerství, ale to už přesahuje rámec našeho slyšení a naší diskusy. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za vaše úvahy. Nyní tady tři kolegové požádali o slovo, takže jim dám slovo. Eh, pokud se přihlásí další, bude druhé kolo otázek. Ještě čtyři další se přihlásili. Dobrá, takže pak budeme muset být velmi struční, máme 15 minut. Paní Klunbek, prosím. Děkuji za velice zajímavou prezentaci a chtěla bych se zeptat na dopady. Vy jste hovořila o občanské společnosti. Je dobré, že tam je, máme vliv, přestože ostatní hovořili o nedostatečném přímém kontaktu. Ale můžete říci něco o dopadu na bezpečnost? Jak lidé vnímají EU a zda došlo ke změně způsobu nahlížení EU, jestli je to potenciální nepřítel nebo partner a jaké to má e, obecně, jaký to má vliv na, e, obecně na evropskou bezpečnost. Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče odbora. Zahvaljujem Mnohokrát, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat našim pozvaným expertům za to, že se s námi podělili o svou zkušenost. Eh, a rád bych se jich zeptal na jednu věc. Kdyby eh, oni mohli být na místě šéfů vlád ve Vilniusu, na, na summitu, Eh, kde se bude hovořit také o eh, tomto východním partnerství, protože někteří řečníci tady řekli, že evropská perspektiva, která se dává těmto zemím, není tatož, eh, která se poskytovala zemím v letech 90. A Vzhledem k této souvislosti, jak vypadá tato dynamika vztahu s těmito zeměmi? Nelze zapomínat na to, že to jsou země, které jsou velice blízké našim zemím a které eh, eh, jsou také ale pod vlivem Ruské federace eh, naším tak významným sousedem. Jak se domníváte, budeme moci rozvíjet multilaterální dialog mezi Evropskou unii a těmito východními partnery? A druhá věc. Vzhledem k tomu, že finanční nástroje, s nimiž se počítá v příštím finančním výhledu, eh, letem pro východní partnerství, domníváte se, že jsou dostačující pro udržení dynamiky těchto vztahů a pro udržení eh, vlivu Evropské unie v těchto zemích? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mě zaujalo, jak tady zaznělo, že naše politika ohledně kondicionality zemí východního partnerství není úspěšná a v, někdy ty podmínky nejsou reálné a naplnitelné, tak bych chtěl požádat naše hosty, jestli by mohli o tom říci trochu víc. Chci se zeptat, zda máme diferencovat mezi jednotlivými zeměmi východního partnerství, jestli mají mít nějaké, nějakou eh, kondicionalitu na míru. Samozřejmě budou rozdíly v některých zemích. Je možné stanovit eh, náročnější podmínky a někde jinde bychom měli být trpělivější. Můžete to nějak rozvést? Yeah, I just wondering what the... yeah, experti hovořili o tom, jak Rusko vyvíjí veliký tlak na Ukrajinu, Moldavsko a Arménii, případně Gruzii kdy se snaží je odradit od eh, podpisu eh, dohody, asociační dohody DCFTA ve Vilniusu. Takže eh, Rusko má jako strategický cíl udržet ten někdejší sovětský směr a chci se zeptat, jestli můžete navrhnout nějaký způsob, jakým by Evropská unie mohla Rusko nějak zapojit, buď více prostředky, lepšími nabídkami, víc za víc, nebo třeba v případě, že Rusko zneužije ehm, status v VTO, jako třeba v případě Moldavska minulý týden, jestli třeba nemáme eh, jak si zakázat ruskou vodku, nebo jestli tedy je nějaký způsob, jak podpořit eh, tyto země v jejich suverenitě a, a nezávislosti a právo na sebeurčení. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Eh, chybná politika je rozhodně to nejhorší, co můžeme udělat. Jak to chápu, Máme dva typy sousedů. Ti, kteří mají předvydatelnou budoucnost, že zůstanou sousedy a pomožme jim, aby byli dobrými sousedy a abychom s nimi neměli problémy. Druhá skupina jsou ty národy, které mají evropské ambice a těm bychom měli pomoci ale jinak. Co si myslíte o zemích východního partnerství? Nebo všechny patří do stejné skupiny, nebo ne? Peníze jsou důležité, ale myslím, že to není klíčové, jak pomoci našim sousedům, aby se nám přiblížili. Můžeme je podporovat dobrým příkladem a dobrou vůlí třeba s mírnější vízovou politikou, podporou proti ruskému ekonomickému diplomatickému tlaku. Co se týče jejich specifických situací, nemyslíte si, že by bylo správné více mluvit s Ruskem a snažit se Ruskou federaci přesvědčit, že je i v jejím zájmu nechat svobodné země vyjádřit svou svobodnou vůli a komunikovat, jak sami chtějí, s kým chtějí. Zvyšování uvědomělosti těchto zemí, sebeuvědomění se jako evropských národů, je, myslím, klíčový krok. Metody a nástroje, jak toho dosáhnout, tady uváděli naši hla, eh, hosté, Myslíte si, že by bylo možné udělat ještě něco jiného v krátkém horizontu, aby se zvýšilo toto sebeuvědomění v těchto zemích, tak aby eh, nabyli přesvědčení, že jsou skutečně evropskými zeměmi? Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za dobrou analýzu, eh, která nám poskytla širokou, eh, široký základ pro diskusi. Tento měsíc se nás výbor Evropský parlament eh, zaobírá diskusemi o východním partnerství. Zaznělo toho již mnoho a dnes bylo něco z toho také zopakováno. Opakovaně vedeme tuto diskusi a chceme v ní pokračovat. Zdá se mi, že dnes okolnosti vypadají tak, že potřebujeme konkrétnější kroky, například směrem k Ukrajině. A proto mám otázku na pana Adamského v jeho titulu jako poradce. Jaké konkrétní kroky by měla Evropská unie podniknout, kdy a za jakých podmínek by Evropská unie Eh, měla zahájit jednání o asociaci Ukrajiny. A co se týče samitu ve Vilniusu, důležitá otázka. Občanská společnost se eh, velice svízelně vyvíjí i v mé vlastní zemi. Vzhledem ke stavu občanské společnosti eh, v zemích východního partnerství, když je analyzujeme, co se domníváte, o nestrannosti nevládných organizací a o jejich nenavázanosti na politické projekty. Máte nějaké eh, záznamy o tom, že by to byl příznivý vývoj pro blaho občanů a ne pro blaho určitých politických elit? Děkuji. Pane předsedo, Rád bych položil několik konkrétních otázek k tématu, které zde zaznělo. Nejprve eh, zcela zjevně Evropská unie si uvědomuje tuto problematiku ale je to jako by Evropská unie se snažila jaksi vnutit se do těchto zemí, aby tyto země neměly co nabídnout, ale Evropská unie se tam vnucovala. Je to imperialistická politika, ve které se tu pokračuje, ale jinými představami. Komunistická strana Řecka je proti eh, jakémukoliv způsobu eh, kterým se nyní takovéto vztahy rozvíjí. To nejsou žádné rovnoprávné vztahy. Mezitím je to tak, že Evropská unie společně s Ruskem se snaží bojovat o oblasti vlivu. Co se týče působení internetu, tady zazněla čísla, která ukazují, že v Rusku se toho děje ještě více na internetu než na západě. No možná, že proto budou jiné příčiny. Internet je relativně svobodný a volný, ale tyto země se orientují spíš mimo bezpečnost sítí ale zatímco velké imperialistické mocnosti na západě či něco jiného, ale uvědomuje si Evropská unie a snad, co vůbec obyvatelstvo v těchto zemích chce, jak můžeme rozvíjet rovnoprávné vztahy Například eh, odstranění vízové politiky by bylo jistě dobré, eh, ale zase by to mohlo vést eh, k, údlivu, k odlivu mozku a musíme myslet na to, že tyto země mají daleko obtížnější hospodářské podmínky než EU. Thank you very much. Děkuji. Velmi stručný komentář, protože o politice sousedství eh, vedeme nekončící diskusy, včetně posledního Štrasburku. To slyšení dnes eh, se týká diskuse o politice sousedství, která skončila. Když eh, se země rozhodly přistoupit k celní unii, tak jsme čelili eh, silným výzvám eh, definovat novou, eh, nové sousedství, nabídnout zemím asociaci s Evropskou unii. Některé země to odmítly a rozhodly se vstoupit do celní unie. To není ale o celní unii, protože požadavek Ruska se netýká celní unie, ale typu politiky, modelu takzvaného politického systému, který bych nikdy nenazval demokracií. Takže Máme tady výzvu definovat to, jak naložit se zeměmi typu Arménie, protože tento případ ukazuje, že máme před sebou novou realitu a náš starý styl otevřené, přátelské, dlouhodobé politiky e, skončí. Má to někde pozitivní dopady, ale v jiných místech to mělo mnohem méně pozitivní dopad. Takže e, chtěl bych navázat na eh, řeckého mm, kolegu, eh, který eh, mluvil přede mnou. Naprosto odmítám jazyk, podle něhož Evropská unie je v konfrontaci s Moskvou. My nejsme v konfrontaci s nikým. Rus Rusko se začíná konfrontovat se společností, s občanskou společností, se svobodnými lidmi, jimž něco nabízíme. A druhá věc se týká vízové politiky a liberalizace. Pokud vnímáte vízový režim jako způsob zamezit svobodnému lidu v nějaké zemi e, dalším rozvoji, e, vyčlenit je z procesu pokroku a rozvoje, tak se naprosto mílíte. To nefungovalo v Polsku během, e, během komunismu ani výjimečného stavu, nefungovalo to ani e, e, jinde a naprosto odmítám tento přístup řeckého kolegy. Děkuji. Prosím naše hosty o odpovědi. Pokud jsem e, pochopil správně, tak nemáme mnoho času. Pokusím se o stručnost. Všechny tyto otázky, myslím, mají něco společného. A já mám jednu společnou odpověď, eh, která doufejme uspokojí tazatele, alespoň do jisté míry. Jak jsem uvedl ve své prezentaci v úvodu, považuji východní partnerství za velmi elitní projekt. Vidím zde nedostatek komunikace se společnostmi. To je něco, co v konečném důsledku, když se země budou rozhodovat o tom, jakým směrem se vydají, budou to jejich rozhodnutí a budou, e, tato rozhodnutí budou záležet i na společnostech v těchto zemích. Jakkoliv demokratické či nedemokratické režimy v regionu východního partnerství máme, e, všechny tyto elity musí vzít v potaz do jisté míry veřejné mínění a Evropská unie, aby uspěla e, v této oblasti, musí pracovat těsněji s tím veřejným míněním. Byla zde otázka na image EU uvnitř e, zemí východního partnerství. E, nikdo předně nevnímá EU jako nepřítele. Pokud vezmeme v potaz Ukrajinu, to je země, která je pro mě nejbližší, tak e, výzkumy ukazují, že většina společnosti podporuje představu blížší spolupráce s EU, ale problém spočívá v tom, že společnost nerozumí, co to znamená, co znamená být integrován e, do EU. A my musíme přemýšlet o tom, jak vysvětlit tyto věci jednak eh, těm vůdčím osobnostem, které utvářejí veřejné mínění a jak šířit pak to povědomí i eh, ve společnosti eh, širší. A to je vlastně odpověď na většinu těch otázek. Pokusme se vysvětlit těm společnostem ty problémy lépe, aby uměli eh, činit svá vlastní rozhodnutí. A pak ještě bych řekl, že nedostatek eh, dohod neznamená nedostatek spolupráce. Ano, určitě musíme brát v potos možnost, že Tady nebude eh, kompletní sada dohod se všemi zeměmi východního partnerství a musíme proto uvažovat o tom, jak naložit s těmito zeměmi, jak tu spolupráci učinit produktivnější a eh, účinnější, co nejúčinnější. Tady bych ukončil. Děkuji. jsem vůbec netušil, že angličané tak rádi pijí vodku, pane kolego Tanoke, tak, že bychom tento destilát měli snad dovážet ve velkých přebycích. Ale nejprve bych chtěl poděkovat eh, této hluboké analýze našich referentů. Chtěl bych se zeptat pana Adamského, Eh, vy jste hovořil o deficitech, eh, o deficitech informací a stanovil jste nedostatek informací, co se týče Ukrajiny. Platí to také pro asociační dohodu a jakým způsobem může Evropská unie překonat tento deficit informační? Eh, a ten ruský tlak, o nátlak, o kterém jste se zmínil, je také určitý tým odstrašováním, aby, se nechtěli, aby nechtěli vstoupit do Euroazijské unie, ale co můžeme udělat, abychom um, vystupovali kompenzačně proti tomuto nátlaku. A ještě jedna otázka eh, na paní Stuart: Jaké jsou dopady eh, občan, eh, tohoto fóra občanských společností v našich partnerských zemích? Mě zajímá především účast Bělorus, Běloruska, čili země, k, s níž máme velice napjaté vztahy. A máme pouze kontakt občanským společnostem a jedně to ještě běží do určité míry uspokojícím způsobem. Jak vy sama hodnotíte tedy vliv v těchto společnostech? Stuart. Paní Stuart, máte slovo. Děkuji napřed k té první otázce, kterou částečně již eh, zodpověděl pan eh, Lubašenko, se týkala toho, zda Evropská unie je vnímaná jako eh, potenciální nepřítel nebo partner kooperace. Já bych ještě dodala, že v zásadě Evropská unie je vnímána určitě jako partner spolupráce, ale jako partner jeden z mnoha s tím, že Rusko je dalším samozřejmým partnerem lidé v těchto zemích eh, neradi volí mezi jedním a druhým. Chtějí mít eh, formáty spolupráce s oběma partnery a když vidí EU, tak vidí mm, především ekonomickou prosperitu. To bylo nyní trošku eh, zatačeno do pozadí probíhající ekonomickou krizi, ale jinak vidí ekonomickou prosperitu a určitou míru ochrany různých práv, pokud jde o ten soubor otázek týkajících se roli eh, Ruska a eh, také vzájemné podmíněnosti, tak myslím, že tady musíme odlišovat alespoň dvě oblasti. Myslím, že musíme opět přehodnotit politiku EU vůči Rusku eh, s ohledem nejenom eh, na eh, probíhající ruské aktivity vůči sousedním zemím, ale také s ohledem na domácí vývoj uvnitř Ruska. A myslím, že by to nemělo nutně být ještě mm, spojováno s vývojem východního partnerství, což podle mě eh, nemělo být a nebylo navrženo jako geopolitický nástroj a neslouží těmto cílům. Já si myslím, že Evropská unie musí být důsledná ve svém přístupu vůči zemím východního partnerství a měla by se snažit vyhnout se obviněním z uplatňování eh, dvojích eh, norem. Nadcházející rozhodnutí ve Vilniusu, zejména o podpisu asociační dohody, dohody a e, dohody o e, volné zóně. Tyto dohody musí být i implementovány, nejenom e, podepsány. A to nejenom proto, že Rusko představuje urzbu. Bylo zde zmíněno, zda Rusko sleduje svůj strategický cíl v zabránění těmto zemím přiblížit se k EU. Myslím, že to není ruský cíl a to je zjevné. Posled, dní době. Myslím, že odmítání dovozu ruské eh, vodky by nebyla správná odpověď. Tady musíme přemýšlet eh, jinak v rámci VTO nebo Rady Evropy o eh, jiném způsobu, jak přimět Rusko k aktivní účasti. Takže rozhodnutí o podpisu této dohody v souladu se závěry Rady z prosince loňského eh, roku eh, by nemělo být předmětem politických úvah. Pan Schulz, implikace fora občanské společnosti a Eh, eh, její dopad na partnerské země. Myslím, že to je stále ještě poměrně eh, limitováno. Jedním z důvodů je, že je zde nebezpečí, že se z toho stane formát spíše elitních nevládních organizací, tak jak to řekl pan Lubašenko, za předpokladu, že tyto východní země mají tento elitní přístup. Musí toho být učiněno více, aby vzniklo propojení mezi fórem občanské společnosti a skutečnými společnostmi v těch zemích. Děkuji. The, my somewhat abstract thoughts on incentives and um, co se týče pobídek a ekonomického růstu, um, koncepce v volného obchodu obecně Eh, asi byla chybná, ale to už je minulost, je to pryč a tuto historii nemůžeme zrušit. Eh, v souvislosti s otázkami, co dělat s Arménií, když Arménie pravděpodobně vstoupí do celní unie. Řešení, myslím, lze spatřovat v eh, směru VTO plus zlepšení přístup k trhu plus mobilita. Otázka normativní aproximace, což je klíčová součást eh, hluboké a komplexní, by měla být spíš ta nástranou, ale současně bychom měli být schopni se řídit nějakými základními principy postojů k sousedům. Náš přístup musí být diferencovaný eh, vůči jednotlivým sousedům a to se týká nejenom historické zátěže, ale také důvod, proč každá z těchto zemí Eh, dohnat rozvinuté země často souvisí s důvody, které jsou specifické pro ten který stát. A kondicionality, které užíváme, by měly být eh, soustředěné na tyto specifické problémy. A to není nic nového to, tím se eh, zaobírá Mezinárodní měnový fond už desítky let. My přistupujeme ke všem těmto eh, zemím jako klientům, jak říkají jednotně, ale je třeba rozlišovat, ehm, jaké jsou ty, mm, mm, ta omezení v jednotlivých zemích a na to se soustředit. Myslím si, že strategie zastrašování eh, Ruskem eh, je kontraproduktivní v tomto směru. A v nejhorším případě to bude představovat jakýsi cyklus eh, vztahu, ale tak tomu být nemusí, protože víme, že Rusko se často pouští do kontraproduktivních akcí a když zjistí, že jsou kontraproduktivní, tak jich zanechá pod nějakou záminkou. Vztahy mezi celní unii a užšími vztahy s EU je složitá. Tady je důležité to, že cokoliv děláme, Měli bychom se držet etablovaných pravidel mezinárodního obchodu a investic a nepokoušet se vymyslet něco nového. A e, to, co říkala Susan Stewart a o roli VTO v této souvislosti, v souvislosti s tím ruským zastrašováním, to je, myslím, velice správné. Děkuji. Eh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, podle mého názoru cílem EU by nemělo být mít dobrou atmosféru v rámci východního partnerství nebo dobrou dynamiku. Naším skutečným cílem by mělo být dosáhnout změny v těchto zemích. Aby vybudovali moderní státy, právní státy. A co je třeba, jak si v tomto zájmu učinit? Za prvé chce to víc peněz, to je jasné, ale čtyřikrát víc peněz nepovede nutně k očekávaným cílům. Skutečný nástroj, který EU má, je asociační dohoda DCFTA a liberalizace víz nebo zrušení vízové povinnosti. A to jsou jediné nástroje, které mohou mít nějaký skutečný efekt a, a vyvolat signifikantní změnu v zemích východního partnerství. To je tedy moje rada. A co ukrajinská společnost chce, je otázka. Co se týče výsledek posledních voleb 54% ukrajinské společnosti chce asociační dohodu s Evropskou unii, zatímco 45% chce celní unii s Ruskem. Ale co je zajímavé, Ukrajinská mládež chce EU a podporovatelé celní unie patří ke starší generaci, ale pouze 20 Ukrajinců se vnímá jako Evropané. A co se týče Ruska, Rusko prodělává proces dezimperializace. A dezimperializace ruská představuje i výzvu pro EU, tedy jak reagovat na opatření, která my vnímáme jako nepříliš přátelská nebo přijatelná. Já nevidím jiné řešení než dialog s ruskými špičkami které taky nejsou jednotné, tam je, jsou také rozdíly a ne konfrontace, ne zákaz vodky. E, zákaz vodky by byl naprosto nepochopitelný pro ruskou společnost. Také bychom měli Rusko zapojit do projektů východního partnerství jako třetí stranu. Zapojit Rusko do některých projektů je možné, za stávajícího právního rámce východního partnerství. A Ještě tady byla eh, jedna otázka, na níž bych nyní rád odpověděl. Eh, a odpovím německy, protože zazněla německy. Co lze učinit pro odstranění informačního nedostatku, informačního deficitu? No já se prostě myslím dodávat lepší e, informace, příjemnější vizovou politiku, e, chytřejší evropští e, politici na konzulátech, to je také velice důležité. A informovat, informovat, informovat. Rád bych vás upozornil na to, že v současné době Například na Ukrajině existuje celá řada reklam, které ukazují Evropskou unii jako zemi, kde se hovoří pouze jedním jazykem, angličtinou, a prezentují EU jako organizaci, která se soustředí na to, Eh, aby hájila práva menšin, a sice práva homosexuálu. Takto je prezentovaná Evropská unie v reklamách v ukrajinském tisku a na internetu. aby se toto překonalo, je třeba, aby Evropská unie prostě lépe více informovala a aby měla také laskavější vízovou politiku. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát za všechny vaše informace. Bylo by dobré, kdybychom mohli mít i vaše příspěvky v písemné podobě, existují-li tak a jistě bude mít smysl pokračovat v těchto informacích před setkáním ve Vilniusu, abychom tam možná z toho mohli také vyvodit další závěry. Děkuji všem velice srdečně za účast a děkuji referujícím za to, co nám zde přednesli. A ještě bych rád vyjádřil určité memento. My se domníváme, že Evropská unie činí eh, právě východní partnerství na úrovni rovnoprávné. A to je rozdíl eh, od Moskvy, protože právě tím se liší Brusel od Moskvy. A toho si všímají v Tbilisi a kdykoliv jinde. To je zásada Evropské unie ve všech svých vztazích pěstovat rovnoprávné vztahy. Děkuji vám mnohokrát. Herzlichen Dank. Hello. Nice to meet you. Oh, I hope you too. Hello, Mr. Brock. Hello. Hello. Meine Damen und Herren, ich darf den... Dámy a pánové, dovolte, abych uvedl další bod našeho programu eh, s naši, a pořádáme to společně eh, s naší delegací výborech pro parlamentní spolupráci EU Armenie, EU azerbajdžan EU Gruzie. A e, e, Potřebovali bychom eh, se dostat k aktuální eh, situaci nebo k aktuální, zprávě aktuální situace, ale moc rád bych vás požádal o klid v sále, buďte tak laskaví. Please, could you stop that discussion? Mohli byste prosím ukončit eh, vaše diskuse? Mitarbeiter. Nicht von mir. Na, ist das so von der Tante? Da, ja. Also, nice to meet I would like to greet you Chtěl bych přivítat naším středům ministriní spravedlnosti Gruzie, Nedávný vývoj v Gruzii, zejména ve vztahu k justičnímu sektoru, ale také přípravu na summit ve Vilniusu, bude tématem. Jedná se o paní Čulukiany. Jsme rádi, že jste zde. Tato výměna názorů eh, přichází eh, v pravý čas před prezidentskými volbami u vás a summitem ve Vilniusu a také jsme zaznamenali určitý eh, nátlak ze strany Ruska a v této věci jsme, myslím, vydali dobré usnesení minulý týden eh, v Štrasburku. Je na čase, abychom se ohlédli eh, dopředu i dozadu, pohlédli také na reformní proces, proces reformy soudnictví, který byl na vrchních příčkách gruzínského sna před nedávnem jste představila plány první fáze eh, tohoto eh, procesu reformy soudnictví. Gruzie plánuje také ustavit komisi o eh, justičních omylech a ta má zahájit činnost v lednu. Benátská komise eh, velmi kritizovala určité justiční omily eh, eh, Gruzie. Vy jste pracovala velmi dlouho na Evropském soudu pro lidská práva a určitě souhlasíte s tím, že Štrasburský soud by byl lepším místem pro předložení takovýchto stížností. V minulým týdnu byly určité ilegální záznamy nalezené v archivech eh, eh, zničeny. Myslím, že to je eh, dobrý krok, ale jak je to z zbytky těchto nálezů? A mohla byste nám také informovat, jak se připravujete na, tuto, na tyto zásadní volby, které stojí před vámi a jak si vede Gruzie v předvolebním období. Dále Eh, volby eh, proběhnou také eh, do místních zastupitelstev a mm, jak probíhá příprava, příprava na tom? Proběhne to příští květen, to znamená, že by se měla vyměnit i ta garnitura vedení mm, obcí a jak je to s narůstajícím násilím proti eh, menšinám. A také Váš premiér napsal 2. září dopis o tom, že hodlá rezignovat po prezidentských volbách. Co to znamená pro kontinuitu politiky eh, vaší země? ale zejména eh, rád bych slyšel eh, vaši interpretaci jeho rozhovoru, kde hovoří, že kontroluje celní unii. To není rozhodnutí pro celní unii, ale co si o tom myslíte, to by bylo zajímavé. Také bych eh, vám rád řekl, že máme velký zájem na úspěchu samitu ve Vilniusu a proto doufáme, že bude možné nastavit správné podmínky tak, abychom mohli parafovat dohodu s vaší zemí a snad byste nám mohla pomoci v tomto procesu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, vážení eh, členové parlamentu, je pro mne ctí promluvit eh, před eh, výborem pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Je to velká příležitost pro mne jak si eh, zmapovat, jak si stojí Gruzie ve vztahu ke svým evropským ambicím před summitem ve Vilniusu. Tam budou vlastně závazky zemí východního sousedství prověřeny. My bychom eh, chtěli ocenit eh, silnou politickou podporu výboru pro zahraniční eh, věci a předsedy Broka, což bylo před týdnem dáno najevo a také na zasedání ministru zahraničních věcí k Sýrii můj záměr není pouze pronést další politické prohlášení, ale chtěla bych říci, co přinášíme Eh, k jednání jako ministrině spravedlnosti a členka gruzínské vlády, která sdílí odpovědnost za budoucnost eh, Gruzie. Chci, aby to bylo eh, zcela jasné. Naším hlavním strategickým cílem zůstává budování evropské institucionální demokracie a integrace skrze politickou asociaci a ekonomickou integraci s EU. To by bylo nemožné um, učinit to za den. Potřebujeme nadále plnit naše závazky a sliby, zejména pokud jde o soulad s evropskými normami a politikou eh, s zprávy věcí veřejných, včetně dodržování lidských práv. Evropa eh, se často označuje jako normativní eh, eh, moc a potom je Gruzie vlastně normativní moc reform gruzínská vláda a ministr eh, spravedlnosti nebo ministrině spravedlnosti eh, předkládá různé platformy pro účast veřejnosti eh, v právním procesu, včetně Eh, online účasti eh, na veřejných setkáních, diskusích a dokonce včetně přímé komunikace eh, se zákonodárci nebo politiky. Ani jediný návrh předložený ministrní spravedlnosti není předložen vládě bez předchozího připomínkového řízení a současně míra přístupu k veřejným informacím byla zvýšena výrazně tím, že jsme přepracovali novelizovali nařízení o informovanosti a proaktivně v této věci postupujeme a umožňujeme také e, pokládání otázek elektronickou e, e, cestou. To je součást naší agendy naše důvěra a optimismus narůstá, že asociační dohoda bude parafována na summitu ve Vilniusu a ještě podepsaná stávající Evropskou komisí a tak jsme začali již s aproximací evropského AKI mm, do e, naší, e, e, respektive přizpůsobování naší legislativy právu Evropské unie. Už jsme na, například Nyní například pracujeme eh, eh, na tom, aby asociační dohoda vstoupila brzy v platnost, to znamená, musíme zajistit eh, její implementaci a musí se stát i součástí ústavního rámce, například Tady musí ústava zaručovat tu evropskou volbu ze strany Gruzie. Dále pracujeme na akčním plánu vízové liberalizace společně eh, s příslušnými ministry. Například eh, byl navržen eh, zákon protidiskriminační a byl podroben mezinárodnímu připomenkovému řízení, boj proti korupci, boj proti obchodování s lidmi, strategie lidských práv a tak dále. Nyní je důležité, abychom přijali v polovině října delegaci expertů EU návrh zákona proti diskriminaci je dobrým příkladem legislativní činnosti. Je to založeno na evropských hodnotách. Ehm, cílem je eh, řešit různé případy diskriminace, která by, které by jinak procházely ehm, zcela beztrestně. A to nám také eh, umožní nepřipouštět eh, v budoucnu takové situace, jaké jste před chvíli zmínil. Mám na mysli tu situaci, kterou jsme zažili včela. Návrh zákona eh, vytváří eh, pevné institucionální mechanismy, a e, zásadu rovnosti při řešení e, diskriminace. E, také ukládá určité sankce pro případy diskriminace, jako například z důvodu zdravotního postižení, dále zdravotního stavu, těhotenství, mateřství, sexuální orientace, a genderové orientace či identity. Tento návrh e, zakazuje e, různorodou diskriminaci, která e, je poměrně progresivní vzhledem k tomu, že ve většině těchto zemí, zemí EU to vyloženě zakázáno není. Týká se to mm, fyzických osob i právnických osob. Ehm, dohlížet nad tím bude inspektor, eh, který bude volen parlamentem, bude nadstranický. Eh, inspektoři by měli mít dostatek ehm, možností ehm, činnosti, včetně financování. A to vše vzešlo ze širokého veřejného koncenzu Eh, na němž eh, se podílejí všichni. V návaznosti na diskuse s vládním sektorem návrh projektu byl předložen i diplomatům a také zástupcům občanské společnosti a různým náboženským a etnickým menšinám, které byly požádány o vyjádření. Eh, a dále to bylo předloženo jednomu švédskému expertovi v Radě Evropě, Evropy a poté se to dostane do parlamentu. Prezident prezidentské volby, mírový ústavní, eh, ústavní přechod moci nebo předání moci eh, v říjnu loňského roku. Nadcházející prezidentské eh, volby představují důležitý lakmusový test gruzínské demokracie. Abychom to podpořili transparentním způsobem, vznikla pracovní skupina pro svobodné a férové volby a to mm, při ministerstvu spravedlnosti. Tato komise má zabránit porušování volebního zákona e, úředníky. Tato komise již využila své moci při předkládání doporučení a oslovila příslušné orgány, včetně ústřední volební komise, ministerstva, veřejné organizace, úřady, či orgány činné v trestním řízení. Ministrině bude nadále monitorovat průběh eh, voleb a přijme i adekvátní opatření v případě porušení práva. Já jsem svůj mandát využila již jako předsedkyně ústřední volební komise a nedávno jsem navštívila jeden z regionů, kde eh, došlo k určitým posunům eh, personálu nebo to bylo tam zaznamenáno a způsobilo to určité zneklidnění v občanské společnosti a u našich partnerů. Díky našim eh, doporučením se situace ve všech, téměř všech místních zastupitelstvích eh, stabilizovala a všichni pochopili, že eh, tyto volby budou zásadní, protože v loňském roce Gruzie předala moc z jednoho parlamentu druhému mírovou cestou a nyní Eh, půjde o to eh, vyměnit eh, cestou voleb prezidenta bez násilí. Volební ovzduší v současné Gruzii se zcela luší od volebního ovzduší, jaké panovalo za, před volbou v loňském roce v říjnu. Soudnictví je nejvýznamnějším tématem reform a eh, po eh, rámce eh, podporu EU pro léta 2014 17 2017, kdy je třeba zajistit nezávislost jednotlivých soudců na základě principu více za více. A Eh, jednotliví eh, eh, prvoinstanční soudci musí mít plnou svobodu, aby mohli tedy se volně rozhodovat a, a vznikla také občanská společnost v této oblasti i reforma soudnictví, kdy hlavní kritéria jsou podpora a přidělování případů jednotlivým soudcům. Eh, právní systém, eh, trestní řád a správní soudnictví eh, prodělají transformaci do konce tohoto roku, kdy dochází k přechodu na evropské principy, věnujeme se problematice trestné činnosti nezletilých a mladistvých Eh, co se týče prokuratury, eh, nové aspekty trestního soudnictví má zesílit nezávislost těchto institucí, aby mohly plnit svoje funkci objektivně a nezávisle. To znamená, že třeba veškerá eh, moc eh, jak si ehm, eh, stíhat eh, mají v rukou prokurátoři, kteří jsou zcela nezávislí na politice a politicích. Další legislativní balíček, který povede k postupnému Ehm, liberalizaci eh, soudnictví v případě trestné činnosti, aby se zvýšila důvěra občanů v, v soudní systém. Naše reforma se opírá o solidní mechanismy, akční plány, jsou vypracované spolu s ukazateli e, dosahování cílů. Tyto akční plány byly aktualizovány, obsahují nové vize pro soudnictví v nadcházejících letech. E, než to uzavřu, dovolte mi ještě zmínit tak e, zvané nedostatky návrhu Eh, legislativy v oblasti justice a my slyšíme od různých nevládních organizací a právních expertů eh, národních i zahraničních, Nisovy komise, kdy jsme brali v úvahu všechna doporučení, která v tom stanovisku té komise zazněla. Tento zákon neznamená, že existuje systém alternativní justice, který by vznikal v Gruzii. Tento zákon znamená, že několik tisíců Gruzínců bude mít právo e, obrátit se na komisi, jejíž členové budou zvoleni občanskou společností s právní zkušeností zkušenosti z parlamentu a budou studovat dokumenty případů dřív, pokud si to bude ten žadatel přát, před eh, samotným jednáním soudu, s tím, že soud ale bude mít poslední slovo v jednotlivých trestních případech. Tito lidé nemohou se obrátit na soud ve Štrasburku, protože tyto žádosti budou mimo těch eh, šest, šestiměsíční lhůtu. Rezignace premiéra um, je považována za špatnou zprávu pro členy kabinetu, ale žádá o podporu všech členů kabinetu a my jsme připraveni pomoci mu dokončit jeho politickou právní a reformní agendu. On Eh, se dostal k moci v loňském roce a po prezidentských volbách doufáme, že se podaří co nejtransparentnějším způsobem mu umožnit, aby odešel a nechal za sebou eh, jaksi zdravý odkaz. Jako na závěr bych chtěla říct, již za prvé, že závazek premiéra a této vlády, závazek demokracie, nemá jenom uspokojit požadavky mezinárodních institucí, je to primárně e, odpověď na naši vnitrostátní poptávku, která představuje klíčový e, Eh, nástroje pro naplnění eh, našich představ z loňských roku a cílem je prosazení právního státu, eh, což je princip, který platí pro celou Evropu. Za druhé, změny, kterým dochází v Gruzii, se týkají především veřejnoprávních institucí a, a ne pouze jednotlivců a Eh, premiéru, premiéra nebo ministru je důležité, aby ten reformní proces pokračoval. My vytváříme systém, který přežije jakéhokoliv ministra nebo politika. Veřejné instituce jsou otevřené, inkluzivní a transparentní a občané jim musí věřit. Na tom my pracujeme. Eh, paralelně pracovat na tolika projektech je veliká výzva, je to náročné, ale cesta zpátky není. O naše občané a partneři v Evropském parlamentu očekávají, že budeme pokračovat na cestě evropské integrace i po e, summitu ve Vilniusu a my doufáme, že tyto výzvy zvládneme a tato vláda Gruzie chce zanechat odkaz jako, že vznikne silná evropská demokracie, která bude mít potom vliv na všechny budoucí gruzínské vlády, které přijdou. Děkuji. A nyní tedy dávám slovo kolegovi Cabrnochovi, který je předsedou vedoucím delegace. Thank you very much, Chairman. I will continue in Czech. Děkuji, pane předsedo, budu pokračovat v češtině. Eh, jako předseda stále delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s parlamentem eh, Gruzie, Arménie a Azerbajdžánu chtěl bych vyjádřit své potěšení nad tím, že máme možnost na půdě eh, výboru AFED se setkat s paní ministriní představitelkou gruzínské vlády a vyměnit si své názory. Já bych chtěl říci, že hlavním cílem delegace, které mám tu čest předsedat, je eh, nastavení nejlepších možných vztahů mezi poslanci parlamentu eh, evropského a mezi poslanci parlamentu gruzínského. Ta spolupráce trvá celou řadu let jako předseda pozorovací mise při volbách před rokem jsem měl osobně možnost eh, pozorovat volby a situaci velmi krátce po volbách eh, v Gruzii, v hlavním městě Tbilisi. Osobně jsem navštívil více než eh, nebo bezmála dvě desítky volebních místností a zúčastnil jsem se i spontánní, spontánní oslavy těch, kteří volby vyhráli Eh, na náměstí ve Tbilisi. Od té doby sledujeme velmi pozorně eh, mírové předání, no klidné předání moci vítězům voleb a i další postoj. Měl jsem možnost před několika měsíci váš výbor informovat i o tom, že na jaře tohoto roku poprvé v historii naší spolupráce se Eh, rozešlo společné jednání meziparlamentní delegace pro spolupráci s Evropský parlament a Gruzínský parlament bez závěrečného usnesení a bez závěrečného doporučení, které nebylo přijato a mohu říci, že jsme s určitým znepokojením pozorovali hluboký eh, konflikt mezi poslanci eh, opozice a poslanci, poslanci vládními v gruzínském parlamentu. A chtěl bych říci, že jsme otevřeni k komunikaci, snažíme se co nejlépe nastavit vztahy tak, abychom se vrátili ke konstruktivní spolupráci, konstruktivní práci eh, mezi parlamentní skupiny pro spolupráci. A také bych chtěl říct, že mnozí z nás s velkým zájmem eh, pojedou do Gruzie a budou sledovat průběh prezidentských voleb na místě, pakliže nám to umožní naše agenda. Ještě jednou chci paní ministrině poděkovat za to, že tady dnes mezi námi je a velmi otevřeně informuje o situaci, o své práci a určitě otevřeně odpoví také na naše dotazy. Děkuji. Our rapporteur. Nyní má slovo zpravodaj. So if Mr. Cabrnoch spoke in Czech, I will speak in Polish. Já toho využiju, že pan um, kolega Cabrnoch mluvil česky a budu mluvit polsky. Pani minister, já bylo... Pane ministře, vícekrát Eh, jsme hovořili o Gruzii tady v parlamentu, tak eh, jsme se měli příležitost setkat se zástupci Gruzie a chtěl, chtěl bych vám také poděkovat za výměnu informací a také za vaše rozhodnutí, které nám umožňuje eh, umožnilo, že jsme směli navštívit pana Rabiše Dívilo v, v vězení. Uh, Rád bych eh, vás přivítal mezi námi jako zástupkyně vládní koalice a gruzijské vlády a dovolte, abych eh, na vás adresoval určitý apel. Domnívám se, že eh, volby prezidentské, které se budou konat v Gruzii, jsou nesmírně relevantní a domnívají se to též občané a občanky Gruzie Eh, jsou-li, i když jsou eh, pravomoci prezidenta poněkud omezené, přece jenom eh, je, mají tyto volby nesmírný význam a budou zřejmě tyto volby probíhat co možná nejlepší atmosféře jako národní svátek. Domnívám se, že vy jako vládní koalice Ehm, jste vyzváni k tomu učinit všechno pro to, aby to byl skutečný, krásný národní svátek. Tyto volby, to je vlastně moje výzva a prozba na vás, když už teď v předpolí uvožujeme o něčem jako o politické amnestii. Možná, že by šlo o něčem takovém uvažovat. Já teď nemyslím na eh, rušení rozsudků soudu, ale možná že by pan prezident mohl být vysvobozen, eh, pan prezident Lukašvili. Protože eh, by bylo možné, aby byl propuštěn do domácího vězení. Existuje celá řada možných opravných prostředků a jistě by to bylo dobré pro gruzijskou demokracii a konečně také pro obraz vaší země ve světě, kdybyste uvažovali o takové variantě. Děkuji. Minister, I visited for the first time your country last July. Paní ministrině, já jsem v červenci eh, poprvé navštívila vaši zemi. Eh, bezpečnost a obrana byly našimi hlavními rezorty. My jsme tam měli možnost pohovořit s řadou lidí a velice si vážím možnost navštívit eh, vaši krásnou zemi, kde přímo cítíte chod dějin a kde vidíme tu sounáležitost s naší kulturou a civilizací. Ale musím říci, že jsem byla zneklidněna a právě v těch oblastech, kde vy, co by ministrině spravedlnosti máte přímou odpovědnost. A to je důležité, protože to souvisí s sférovostí, transparentností, věrohodností nadcházejících prezidentských voleb. Byla jsem zneklidněna Rušily mě tam prvky, které mě přiměli k předpokladu, že by mohlo dojít k procesu selektivní spravedlnosti. My jsme navštívili bývalého prezidenta Meravišviliho v vězení. Rušilo mě že tam pobýval již dva půl měsíců, aniž by ho mohla navštívit eh, rodina. Díky tomu, že jsme to nadnesli v jednání s eh, vašimi kolegy, se to již vyřešilo. Ale eh, byla jsem zneklidněna, protože na jedné straně jsem věděla, že on byl skutečně významný uchazeč o prezidentský post, ale tím, že byl uvězněn a vůbec jaká jsou obvinění vůči němu, ať jsou jakákoliv korupce nebo cokoliv, je velmi jasné, že není nebezpečí, že by uh, uprchl. Tak proč soudce musel nařídit vazbu ještě před uh, soudním procesem? To je zjevné, že je sám provázán s osobou, která byla usvědčena z korupce, když byl ministrem vnitra. To eh, je zneklidňující, protože to jsou pouze domněnky a doufám, že k tomu soudnímu procesu dojde co nejdříve, protože jinak je skutečně um, ta atmosféra selektivní spravedlnosti evidentní. Dále, pokud jde o přebírání moci eh, místními vládami. Eh, to jsme mohli také sledovat a také politické násilí vůči oponentům a vlastně projevy eh, násilí, retorika násilí vůči určitým menšinám, nepravoslavným a a vůči určitým osobnostem, jako například eh, stoupenci os Irmy Inavišvili a jejich projevy. To jsou všechno oblasti, které spadají eh, do vašeho rezortu a eh, to považuji za nesmírně zneklidňující a doufám, že tyto prvky budou odstraněny před volbami. Děkuji. Mrs. Niebler. Paní Nibler, Nikola Nibler. Thank you, President. Uh, I'm the... Děkuji. Já jsem mluvčí ALDE pro Gruzii. Paní ministrině, osobně já se domnívám, že tady není místo pro hovo- to hovořit o selektivní justici, jestliže respektujeme nezávislost soudnictví každé eh, nezávislé země. Vaše E, váš životopis, vaše minulost je pro mě garancí nestranosti a odpovědnosti e, za ministerstvo spravedlnosti. Mám jenom jednu stručnou otázku na vás. Jak hodnotíte míru politické korupce v Gruzii? Yeah, thank you. Thank you, Chair. And also... Děkuji, vítejte Eh, mezi námi, paní ministrině. Jsem ráda, že mám příležitost se s vámi opět setkat po eh, návštěvě v letě. Eh, bych navázala na to, co říkali někteří kolegové, chtěla bych začít jednou poznámkou, o níž hovořil předseda Broka, na kterou se vás taky chci zeptat. Premiér, jak vy říkáte, bude tedy rezignovat a on Poté, co se Armenie rozhodla vstoupit do celní unie, váš premiér také řekl, že nevylučuje, že by Gruzie taky vstoupila do celní unie a vy říkáte, že hlavním cílem je evropská integrace a tak dále, ale tam je trošičku rozpor. Můžete nám to e, objasnit, co si myslíte, že premiér skutečně myslel, nebo jestli je to názor celé vlády, nebo Eh, jestli tedy uvažujete o vstupu do celní unie. A k ostatním aspektům v případě čela, vy jste si to dobře říkala, Uh, jestli jsem to dobře pochopila, říkala jste, že bude potřeba eh, rozhodnout o tom, jestli povolit nebo nepovolit minarety ve vaší zemi. Je to, to je já vím, že většina je pravoslavná, ale menšiny, které tam jsou, eh, asi také mají mít eh, právo mít své modlitebny, včetně minaretů. Co se týče eh, lesbické a gay komunity. Útok ze 17. května, vy jste v červnu nebo v červenci nám říkala, že lidé, kteří byli obviněni za tyto násilné skutky, dva z nich tedy byli kněží. A a zdá se, že byli zproštěni viny pro nedostatek důkazů a přitom existuje mnoho důkazů o tom, že to násilí vzešlo právě z pravoslavné církve, takže proč, eh, jak si to, to násilí na míru milovných lidech nebylo objasněno, protože ta homofobie a strach z, eh, z lesbické gay komunity se obávám bude růst. A antidiskriminační eh, zákon, ano, říkáte, že byl eh, vypracován a je to dobré, že se zapojí občanská společnost, ale teď tady zase panuje obava, že se to nepromění v zákon, nebo minimálně ne před volbami. Tak proč tedy ten e, proces je tak pomalý? A poslední věc, to se týče tvrzení ohledně e, expremiéra Miravišviliho, který je nyní ve vězení. Ano, končím, končím, pane Broku. Kolegové taky hovořili dále. E, za minulé vlády došlo, nebo tvrdilo se, k, že docházelo k zabavování soukromého vlastnictví. Co se s tím děje? Jsou nějaká zjištění v tomto směru? Děkuji. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní ministrině, srdečně vítejte. Vy jste řekla, že nedojde k politické intervenci, ale rád bych věděl, a přidržuji se ke komentářům paní kolegyně Lunáčkové v tom ohledu, jakým způsobem eh, se mají kvalifikovat prohlášení premiéra eh, s ohledem na začlenění se do euroazijského projektu, což zůstává otevřenou záležitostí údajně. A zároveň, co se týče rozhodnutí prezidenta Arménie začlenit se do tohoto projektu. Domnívám se, že vy jste dnes dopoledne naprosto jasně Eh, předložila návrhy vaší vlády, ale rád bych měl jasné a pádné potvrzení eh, v tomto ohledu, v tomto směru. A kolegové, eh, kteří měli slovo přede mnou, zejména kolegyně za liberály, já bych také chtěl vědět, chtěl bych se přimluvit za to, abychom se dověděli něco více o tom, jakým způsobem eh, byl zatčen a uvězněn bývalý prezident a na základě jakého obvinění se v současné době nachází ve vězení. Domnívám se, eh, že by bylo třeba zaručit práva obviněných na řádnou obhajobu abychom eh, dospěli ke spravedlivému procesu. Všichni doufáme, že summit ve Vilniusu bude úspěšný a eh, vy jako členka vlády a eh, doufejme, my také budete moci jasně a pádně potvrdit, že vaše země má jasnou vůli začlenit se do tohoto euroazijského projektu. Děkuji vám. Um, thank you for the... Otázky. Všichni hovořili jazykem, který je nejpohodlnější, já budu pokračovat francouzsky. Alors, en ce qui concerne les archives... Co se týče eh, zrušených archivů, to je určité tajemství pro ty, kteří se dostali k moci a minister, když jsme, jsme objevili na ministerstvu vnitra stovky eh, různých nahrávek, audio nahrávek i video nahrávek, tajných tedy nahrávek, které byly eh, pořízeny institucí bývalou a eh, bývalou státní bezpečností a pan Lísek dělal své tajné nahrávky o panu Mirabišvilim, který byl ve své době ministrem vnitra. Tyto tajné nahrávky se dělí na dvě části, protože my jsme se jimi zabývali, studovali jsme je a sledovali jsme doporučení učiněná panem Amaberem. První část těchto nahrávek, videonahrávek, odrážejí soukromý život, intimní život politika, který ve své době byl v opozici. Toto video také ukazuje soukromý život novinářů, kteří kritizovali bývalou vládu. A to, co bylo ještě více šokující, byla skutečnost, že toto video také odráželo intimní a soukromý život těch, kteří byli členy vlády. Aby, to bylo mohno, aby se to dalo použít jako, jako vydírání. Můžeme jenom spekulovat tedy. Eh, co jsme udělali na kolegu ministerstva vnitra, čtyři zástupci občanské společnosti se k tomu přidrželo, bylo, že jsme eh, tyto nahrávky zapečetili a zničili jsme je veřejně za přítomnosti sdělovacích prostředků, které tento akt zničení těchto nahrávek přenášely živě. E, to znamená, celý svět viděl, jak to bylo zrušeno. Ale tím to ještě neskončilo, protože e, existuje určitý strach v gruzínské společnosti, že by snad, a panuje povla, že by snad mohly existovat kopie, které byly vyvezeny bývalými členy vlády, kteří tedy opustili minulý rok eh, vládu a kteří opustili zemi po volbách 1. října minulého roku. To znamená, aby se zabránilo tomu, aby tato, tyto, tato kopie se nějak objevila na na světě a byla eventuálně použita jako vydírání, ať už proti komukoliv, pak tak jsme s mým kolegou ministrem vnitra předložili eh, návrh zákona do parlamentu, eh, který zvyšuje sankce při používání takových ilegálních kopií. Eh, dnes K tomu, kdo by se odvážil učinit něco takového, hrozí eh, pokuta, ale my se domníváme, že tyto sankce musí být daleko přísnější. To znamená, eh, vyloučení pouze takovéto jemné sankce, aby nikdy, kdyby taková kopie existovala, už se nikdy neobjevila a neohrožovala eh, svobodný dov v Gruzii. Další tajné věci, které byly nalezeny, byly, eh, bylo mučení a násilí páchané na vězních, ale také násilí páchané na opozici. Našli jsme, našli jsme sudy plné nahrávek, které právě pořídila bývalá tajná služba ministerstva vnitra, která byla vedena panem Mirabišvilim. Tyto nahrávky ukazují akty, které můžeme kvalifikovat jako zločin. A z tohoto důvodu eh, tyto nahrávky nemohly být dosud zruš, zničeny. A první část, eh, to byla první část této historie a v druhé části samozřejmě budeme sledovat doporučením, která nám pan Amamber učinil. Co se týče voleb, naše vláda dělá všechno pro to, aby 27. října večer jsme byli svědky státního svátku takového, jakého jsem byla svědkem jako zvolená kandidátka 70% hlasů v, ve volebním okrsku, což je třetí největší městský obvod hlavního města, protože lidé dobře chápou, že revoluční duch, e, válečný duch, musí e, skončit a neskončí, dokud 27. října nebudeme moci garantovat transparentní e, svobodné volby, které umožní vám říci, že gruzínské volby byly skutečně žádné Selektivní spravedlnost. Selektivní spravedlnost, o tom často slýcháme v posledních měsících. Já vás mohu ujistit, že jako někdejší generální prokurátorka země, která e, ukončila svou prokurátorskou činnost e, ve prospěch dnešního generálního prokurátora země, eh, že když my jsme se dostali k moci, tak jsme zaznamenali, že gruzínští prokurátoři neumějí pracovat. Oni neuměli pracovat, protože za mého předchůdce stačilo dojít k soudu a tomu soudci nařídit, co má vynést, co má rozhodnout. Ale prokurátor, který nemusí pracovat, tak eh, má takové pohodlné živobytí, protože soudci v podstatě všechno odkývali. Eh, od okamžiku, kdy jsme eh, mm, se chopili moci, soudci pochopili, že jsou svobodní a že musí se pracovat a že prokurátoři musí dokázat, že je někdo vinen. Takže reforma eh, systému úřadu prokurátora eh, pokračuje. Je to obtížnější práce než reforma soudnictví, protože služba generálního prokurátora mm, musí být součástí justice a zatím to ještě není hotové, ještě bude potřeba hodně pracovat na reformě generálního prokurátora. Soudy. Soudy jsou svobodné již 10 měsíců, ale existují i nadále problémy. My jsme umožnili pomocí legislativních nástrojů, jsme umožnili soudcům rozhodovat svobodně, volit nové eh, členy eh, eh, vrchního, vrchní soudní rady a byla, bylo přijata opatření Eh, pro to, aby soudci byli nezávislí. Eh, abych uvedla příklad. Dnes soudce nedostane přidělanou věc automaticky. Předseda soudu rozhoduje o tom, komu přidělí co. Takže máme soudce, kteří projednávají takzvaně významné kauzy a potom jiné soudce, kteří ne, neřeší významné kauzy, protože je, jejich vedoucí nemá rád. A to chceme zreformovat ve spolupráci e, se samotnou justicí a na konci měsíce my nepospícháme. My e, potřebujeme čas na to, abychom návrh zákona dobře prodiskutovali. A to my děláme od začátku. Každý návrh zákona e, je podrobně projednáván s občanskou společností, s těmi, kterých se to týká a tak dále. Minarety. Já jsem byla předmětem kritiky eh, svým vlastním týmem, protože jsem řekla naprosto jednoduchou věc. Já považuji za nepřijatelné eh, dotknout se minaretu tak, jak se to stalo. Tento minaret, přestože byl za, postavený tajně za jednu noc, a, bylo to naprosté překvapení a byl postavený v rozporu se zákonem, tak jsem řekla, přestože je to černá stavba, já ji nepůjdu bourat. A za to mě kritizovali. A dodala jsem, že v Gruzii neexistuje skutečný dialog mezi náboženstvími. A země, která je tak bohatá na eh, náboženství, potřebuje dialog mezi eh, náboženstvími. A potřebujeme také skutečný dialog mezi státem a náboženskými společnostmi, což dneska neexistuje. A pokud neexistuje dialog mezi státem a náboženskými eh, společenstvími a pokud existují různá tabu, tak je riziko, že dojde k novému 17. květnu nebo k nějaké dalšímu eh, incidentu eh, v souvislosti s náboženskými menšinami. Takže my se snažíme zamezit vzniku takových eh, podobných incidentů, protože Gruzie prostě není, není o tom. Gruzie je po staletí zemní tolerance. A Nyní, co se týče odchodu, odchodu premiéra. Já jsem před chvílí říkala, že je to špatná zpráva pro členy kabinetu, ale on nám eh, to vytknul a říkal, že potřebuje naší individuální podporu, aby mohl odejít a pomoci občanské společnosti. Premiér je dnes přesvědčený, že vláda, kterou on vybudoval a reformy, které jsme zahájili, eh, umožňují, abychom mu řekli, že může jít a že za sebou zanechává transparentní vládu, která bojuje stejně naléhavě s korupcí jako dřív a že on může pomoci občanské společnosti posunout se ku předu. Občanská společnost v Gruzii dnes potřebuje mnoho pomoci. My vidíme v Gruzii tři, čtyři velké nevládní organizace a nic víc. Nic jiného tam není občanská společnost, která by byla kritičtější, silnější, by vládě pomohla nejenom této vládě, ale každé vládě v budoucnu, aby se držela, aby se chovala dobře. To byl náš problém v minulosti. Vláda, i když ji vedl pan Mirabišvili, se neuměla chovat, neuměla skládat účty občanům, kteří eh, je angažovali. Asociační dohoda. Otázka, zda chce pokračovat Gruzie tímto směrem. Ano, Gruzie pochopitelně pokračuje a nikdy nepřestala eh, chtít jít touto cestou. Eurazijská unie je pro Gruzii naprosto vyloučená věc. Gruzie a Gruzínci si zvolili svou cestu, ta cesta je nevratná, ale nestačí si vybírat, je třeba také jednat. A proto na ministerstvu spravedlnosti a na každém ministerstvu této vlády na tom pracujeme 24 hodin denně prakticky aby, tak jak už tady zaznělo před eh, pár minutami, aby Vilnius byl úspěšný. Je třeba, aby setkání ve Vilniusu bylo úspěšné pro Gruzii, abychom mohli pokračovat v následujících měsících před skutečným podpisem asociační dohody, abychom my, i včetně našeho ministerstva, mohli využít čas mezi Vilniusem a podpisem, abychom začali uvádět do praxe pravidla a, e, a e, legislativu, což ne, nepůjde přes noc. Takže budeme mít vlastně čas na to, abychom to uskutečnili co nejefektivnějším způsobem. Tím si myslím, že jsem odpověděla na velký počet otázek. Obávám se, jestli jsem jich pár nepřeskočila, ale jsem pokud mi je připomenete, tak jsem ochotná samozřejmě zodpovědět i tyto. Dank, Frau Ministerin. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. Glaube wirklich, dass die... Opravdu se domnívám, že směr, kterým se ubíráte, nám skýtá dobrou šanci pro to, abychom i ve Vilniusu se dostali dále. A víme, jak je to důležité, to si uvědomujeme jistě všichni. Domnívám se, že to půjde správným směrem a e, samozřejmě, e, že to, co souvisí se selektivní spravedlností, musíme se podívat, co se děje s kolegy z e, naší politické rodiny. Ale domnívám se, že to, co jste řekla nějaké spravedlnosti, je skutečně případné a proto je důležité, aby státní, nadvládní a další se obírali tím směrem, který vy jste naznačila. Nezávislost soudců od státních zástupců je rozhodující tedy od tamní prokuratury. A zároveň také otázka, aby každý musel být předveden před soudce, ale aby nebylo určeno, kdo bude předveden před jakého soudce. To je, domnívám se, také jedna z rozhodujících otázek pro justiční reformu a děkuji vám mnohokrát za to, že jste nám to tady tak jasně přednesla jednoho bylo dosaženo, na dalších věcech pracujete a to je jistě důležité máte a proto dovolte, abych ve jménu našeho výboru vám řekl, že by nás těšilo, kdybychom v příštích měsících i nadále s vámi mohli spolupracovat. Děkuji mnohokrát. Kolegyně, kolegové, prosím, posaďte se. Budeme teď hlasovat o doporučení, které nám připravila kolegyně Necedinburg. Eh, paní kolegyně, chtěla byste si ještě k tomu vzít slovo? Není tomu tak. V tom případě se rovnou dostáváme do hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím si, že to bylo přijato, ale radši to zkontrolujeme elektronicky. Die Abstimmung ist geschlossen. Končuji hlasování. Přijato. A dostáváme se ve této změněné formě k pozměňovacím návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato tou též většinou. Trojka pro proti, zdržel se přijato, 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato, 7 pro, proti, zdržel se přijato. Elektronické hlasování na závěr, zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Ukončuji hlasování. 45 pro, 2 proti, 1 se zdržel, takže je to doporučení dobré a děkuji vám všem.